Takže následujícím bodem je společná rozprava o lidských právech. Máme tady prohlášení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Eh, je to výroční zpráva o lidských právech 2008 a později zprávu paní Hautaly politiky EU ve prospěch zastánců lidských práv a také několik ústních otázek na radu a komisi týkající se určitých výrobků či eh, produktů, které slouží k mučení. Nyní tedy vstoupíme eh, do programu tím, že umožníme kolegyni Hautale čtyři minuty představit její zprávu. Děkuji, pane předsedající. Musím říct, že jsem velmi ráda, že se mohu účastnit této rozpravy, která by nám měla umožnit vytyčit strategii Evropské unie v oblasti lidských práv. Máme tady Baroku Eštnovou, naši vysokou představitelkou pro zahraniční politiku, která by nám měla představit výroční zprávu o lidských právech. A já jsem velmi rád, ale dovolte mi, abych se s vámi podělila o e, názor na tuto výroční zprávu. Jde o to, jak pomoci obhajcům lidských práv ve světě. Neustále dostáváme žádosti eh, od eh, celého světa o to, abychom pomohli osobám, kteří riskují své životy, protože se snaží bránit lidská práva. A ty žádosti o pomoc eh, chodí ze všech částí světa. Někdy se těžko definuje, kdo to vlastně je obhájce lidských práv. Těžko se to definuje, ale my hovoříme o mužích a o ženách, kteří do určité míry připouštějí ohrožení svého vlastního života, aby bránili lidská práva. Já jsem měla uh, tu čest eh, sepsat tuto zprávu, která je pro mě velmi důležitá. Já si myslím, že lidská práva by měla být jádru naší politiky. Pokud nebudeme pomáhat obhájcům lidských práv, tak ani nebude žádná politika. Uh, kterou je potřeba bránit. A myslím si, že Evropská unie musí dělat eh, mnoho víc, než dělá. Máme eh, tady Evropský parlament, máme vysokou představitelku a já si myslím, že musíme spolupracovat mnohem více než eh, dnes. Musíme si vyměňovat informace, měli bychom také znásobit kontakty, které máme s ostatními, abychom právě mohli znásobit naše úsilí, jednat se nevadními organizacemi Radu Evropy a tak dále. Nacházíme se také v nové situaci po přijetí Lisabonské smlouvy, máme nové závazky, nové kompetence, měli bychom je využít. Jde o to, aby lidská práva byla chráněna eh, všude, kde je to možné. V návrhu zprávy najdete celou řadu myšlenek, jak eh, tyto věci provádět. Nejsou to vždycky nové myšlenky, ale Eh, už jsme o tom hodně přemýšleli a teď je důležité tyto kroky realizovat. Vzpomeňte si, že za českého předsednictví jsme hovořili o vytvoření eh, chráněných měst, kde by existovaly chráněné zóny. A vzpomínám si, jaký to mělo ohlas u nevládních organizací. A proto si myslím, že bychom mm, se toho měli držet, měli bychom eh, to dále, o tom dále přemýšlet. Neustále hovoříme o obhájcích eh, lidských práv. Tyto obhájci jsou kolikrát nebezpečí a měli by mít možnost eh, odejít ze země, kde jim hrozí nebezpečí. A ministři zahraničních věcí Evropské unie by měli spolupracovat s ministry vnitra a umožnit eh, jim eh, přistěhovat se do Evropské unie a poskytnout jim bezrychleném eh, postupu víza. V tomto návrhu zprávy se hovoří také o Evropské služně pro vnější akci, o parlamentu, o vnějším zastupování Evropské unie, tedy o všem tom, co eh, by mohlo být použito na pomoc eh, těmto obhájcům lidských práv. A chci zejména zdůraznit skutečnost, že vysoká představitelka, když cestuje po světě, tak by se měla setkávat s těmito obhájci. Jako by to měli všichni ostatní, kteří v této oblasti zahraničních vztahů pracují. Každopádně potřeba se přijmout nějaké hlavní zásady, které, od kterých se bude odvíjet naše politika. Albertini. A nyní má slovo pan Albertini jako autor otázek a má pět minut na svý příspěvek. Článek pět Prohlášení o lidských právech praví, že žádný člověk nesmí být podroben týrání, mučení či nedůstojnému zacházení. Toto je zapsáno do mezinárodního práva a proto by to mělo být aplikováno ve všech členských státech. Nejenom obecná deklarace lidských práv, ale také Evropská konvence a, konvence u OSN. Členské státy berou tuto povinnost nesmírně vážně také s ohledem na ten slavnostní den proti mučení. Minulý týden i tam se pravilo, že boj proti mučení je absolutní prioritou pro Evropskou unii, abychom dostali eh, této právní a morální povinnosti je třeba eh, upřít zvláštní zřetel na obchodování s předměty, které by mohly být nasazovány právě k takovýmto účelům. Nařízení rady znamenalo eh, veliký krok předu. To také tak hodnotil zvláštní eh, zpravodaj OSN. Takovéto nařízení je nejenom modelem pro mezinárodní právní předpisy v této oblasti, ale aplikace takového nařízení není ještě příkladná. Například zatím pouze sedm členských států vydalo své výroční zprávy v souladu s požadavkem stanoveným v odstavci 13 týkající se umožňování vývozu či dovozu zboží, které může být použito za účelem týrání či mučení. Ale takovéto výroční zprávy jsou nezbytným nástrojem pro zaručení uplatňování tohoto nařízení. Podle analýzy schvalování existuje ještě celá řada otevřených otázek souvisejících s konečným užíváním, protože úřady, které povolují tento vývoz, musí prostě učinit podrobnější zkoumání členské státy, které předávají dále informace o případných dovozech či vývozech takovéto zboží, tak jak je to formulováno ve článku 17 těch není mnoho. Takřka pět let po přijetí nařízení byl seznam zboží, který je vlastně v příloze nařízení třeba aktualizovat. Člověk může být nesmírně krutý. Lidská fantazie, jak je možné přivést utrpení druhému člověku, se zdá být nevyčerpatelná a proto je zcela zásadní, abychom drželi krok v souvislosti sledování technologií i v této tak smutné oblasti. A nyní nastal čas, abychom nyní tuto otázku projednávali v Evropském parlamentu, abychom vyžadovali, aby Evropská unie a jednotlivé členské státy ukázaly, že jsou na dostatečné výše, aby dostali těmto povinnostem. Máme demokratický mandát a musíme také v této oblasti dodržovat fungování institucí. Vyžadujeme detailní informace o tom, co bylo zlepšeno za plného uplatňování nařízení. Také co se týče opatření umožňující zlepšit situaci do budoucna. Jako první krok vidíme rozhodnutí výboru který sleduje dodržování této nařízení. My čekáme na zveřejnění jeho zprávy, ta má přijít koncem měsíce, eh, protože nesmíme zapomenout na to, že toto nařízení Rady 1236 z roku 2005 neobsahuje pouze krásná slova, ale je skutečně důležitým nástrojem, který je třeba plně uplatňovat. Děkuji vám za to, že jste si mě vyslechli. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo kolega Vital Moreira, který je rovněž autorem několika otázek. Má opět pět minut. Eh, eh, Děkuji, pane předsedající, paní místopředsedkyně komise, vysoká představitelko, dámy a pánové, vážení poslanci. Jménem Výboru pro mezinárodní obchod tohoto parlamentu Mám jednu ústní otázku, nebo otázku k ústatnímu zodpovězení, která se týká implementace nařízení, které se stanovují podmínky zákazu obchodování s zbožím, které by mohlo být používáno k mučení nebo pro výkon trestu smrti nebo pro další nehumánní nebo ponižující eh, jednání. V roce 2001 jsme tím reagovali na obavy nevládních organizací, které tvrdili, že některé toto zboží může být využíváno k mučení ze strany odbraných složek nebo policie. A tehdy vzniklo toto nařízení a e, to bylo schváleno tak, aby bylo možné regulovat obchod s tímto zbožím. V roce 2005 potom tento návrh byl schválen a tím bylo nahrazeno toto nařízení 1236. Poprvé jsme tedy dostali do ruky závazný nástroj, který nám umožňoval zakázat tento obchod s eh, božím, které by mohlo být používáno k vícero účelům, mimo jiné také k mučení. A to pro účely některých států nebo organizací které ho mohly zneužívat, takže jde tady také o zákaz importu a e, exportu. E, existuje určitá informační povinnost ze strany členských států, které mají provádět tyto předpisy, toto nařízení z roku 2005. Byl významný pokrok pro zlepšování lidských práv ehm, a pro zajištění nedotknutelnosti lidského života a další hodnoty, které jsou zapsány do charty lidských práv Evropské unie nebo do dalších mezinárodních nástrojů OSN nebo Rady Evropy. Vstup platnosti tohoto nařízení byl přivítán mezinárodními organizacemi, která hájí lidská práva i představitelé OSN přivítali přijetí tohoto nařízení jako velmi důležitého rámce pro boj proti mučení. Vážení kolegové, k čemu je takové nařízení, když není ve skutečnosti prováděno? jak vlastně můžeme zjistit, jestli se toto nařízení provádí, když členské státy, které by to měly mít na starosti, nepodávají žádné zprávy o tak, jak je to stanoveno v nařízení. To je opravdu frustrující. Pouze sedm států podává informace o rozhodnutí, které se týkají zákazu obchodu s tímto zbožím. Těch, ty informace nejsou dostatečné a není tedy možné objektivním způsobem analyzovat eh, situaci. To, že členské státy Evropské unie i nadále zavírají oči před tím, že se obchoduje s těmito eh, věcmi, je nepřijatelné. Musíme explicitně vyzvat členské státy k tomu, aby dostály svým závazkům, tak jak je to stanoveno legislativou. Každý rok by měli předkládat výroční zprávu o svých eh, aktivitách, měly by to být podrobné zprávy, které by umožnily také přeskoumání těch informací, aby existoval, existovaly nějaké minimální informace o exportu a importu tohoto zboží, o jménech, o opatření, která byla přijata v jednotlivých případech, o a o dalších podobných eh, věcech. Bylo by například zajímavé zjistit, jaká opatření jsou přijímána nebo plánována, když eh, obchodníci porušují eh, podmínky stanovené tím ty, tímto nařízením, jestli je proti něm zasahováno. Jsou tady určité důvody také pro to, abychom aktualizovali změny nařízení nebo jeho protokoly. Dámy a pánové, myslím, že toto všechno je dokladem toho, že můžeme udělat něco více pro ochranu lidských práv a musíme udělat všechno pro to, aby nebylo možné volně obchodovat s tímto zbožím, které by se mohlo stát předmětem mučení nebo zabíjení. A měli bychom se stát příkladem pro zbytek světa. Děkuji vám, děkuji vám, pane Moreiro. Nyní dáme slovo vysoké představitelce paní Eštonové, aby mohla odpovědět na položené otázky. Maronko Eštonová, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, jsem nesmírně potěšená, že mám dnes příležitost eh, projednat s vámi situaci v oblasti lidských zpráv. Již u mnoha příležitostí jste vyjádřili eh, své odhodlání v této oblasti, které já plně sdílím. Pro Evropskou unii jsou lidská práva důležitá, jsou v jádru naší identity a v jádru toho, eh, jak působíme ve světě. Eh, demokracie, lidská práva a právní stát jsou naše hodnoty v 27 členských zemích a jde o úspěch a zdroj inspirace pro ostatní ve světě. Proto je logické, že máme silný soubor mechanismů, abychom prosazovali, propagovali tyto hodnoty v různých kontextech, jak o tom i hovoří zpráva o stavu lidských práv ve světě. Abych dala příklad, v posledních 18 měsících jsme poskytli 235 milionů eur na 900 projektů nevládních organizací ve stovce zemí. To, tato naše činnost je nesmírně důležitá a musí pokračovat, ale nejsme jediným hráčem a e, náš úspěch není jediným případem hospodářského politického úspěchu. Proto s tím, jak se svět mění, musíme se postarat o to, abychom si kladli otázku, co můžeme zlepšit. Lidská práva jsou univerzální, e, ale jednotný přístup nefunguje. To neznamená, že bychom e, měnili to základní, že lidská práva jsou důležitá, ale musíme je inteligentně Eh, podporovat a prosazovat. Eh, je třeba tedy realistickým a zacíleným způsobem eh, podporovat agendu lidských práv, je třeba se zaměřovat na jednotlivé případy na základě informace a porozumění situace v dané zemi. Také potřebujeme přesnější zaměření na dosávání výsledků. Předchozí usnesení vašeho parlamentu žádali více, více informací, tak abychom mohli lépe vyhodnocovat efektivitu našich politik. Já tento postoj sdílím musíme posuzovat své snahy podle toho, jakých výsledků dosahujeme. Eh, I když naše přispění k zlepšení situace v oblasti lidských práv je investicí dlouhodobou. Eh, působení podvýboru pro lidská práva a její předsedkyně paní Hautely, eh, pokud je o situaci obhájců lidských práv, to je vítaným příkladem a já chci poděkovat a vzdát hold všem, kdo se na tom podíleli na této zprávě. Eh, ráda bych také vyzvihla jeden konkrétní aspekt, totiž chci říct, že se budu i nadále scházet eh, s aktivisty, s obhájci lidských práv, eh, jak v Bruselu, tak ve světě, jak jsem to udělala v pásmu Gazy v Číně a um, úplně v nedávné době potom Poslední příklad je z Bruselu. Také očekávám od kolegů v delegacích a v Bruselu, že budou postupovat stejně. Dobrým příkladem inteligentním a dobré organizace byla naše práce na ratifikaci římského statutu eh, před eh, to konferencí. Eh, jednali jsme s konkrétními zeměmi, nabízeli jsme podporu z našich delegací a i z vedení přímo v Bruselu. Samozřejmě jsme působili přes předsednictví Evropské unie. Když jsem v tomto měsíci navštívila Seychely, projednávala jsem souřadu oblastí, kde by EU a Seychely mohly posílit spolupráci s tím, že piráctví bylo hlavní prioritou. Také jsem zmínila Mezinárodní trestní tribunál a pana eh, Michela, eh, předsedu, jsem žádala, aby eh, ratifikační dokument předal parlamentu. Když jsem se vrátila do Brusova, jsem velice ráda, velice ráda jsem si přečetla dopis, ve kterém mě Seychelská vláda informovala o tom, že jsi celý proces zahájila. Tak to je jeden příklad. A, a není do budoucna, budu se snažit, budu se zasazovat o zrušení trestu smrti v celém světě. Jak už jsem tady uváděla, je to pro mě osobní priorita a postarám se o to, abychom pokročili jak v bilaterálních jednáních, tak na multilaterálních fórech, počínaje OSN v září. Jak eh, tento parlament ví, Lisabonská smlouva eh, nastavuje více koherentní a tedy efektivnější evropskou zahraniční politiku. To je i příležitost pro naše působení v oblasti lidských práv, demokracie a právního státu. To vše se vyne jako červená nit vším eh, naším externím působením.

Evropská diplomatická služba, jakmile bude plně zavedena, nám dá šanci naplnit svůj potenciál, posílí možnost hovořit jednotně, vystupovat jednotně a díky své integrované struktuře by tato nová služba měla zajistit, aby problematika lidských práv byla promítnuta do všech oblastí našeho vnějšího působení, včetně společné eh, bezpečnostní a obrané politiky, eh, rozvojové spolupráce a obchodu. A tady dovolte, abych se dotkla ústní otázky k odpovězení ohledně zboží používaného k mučení. EU e se zasazuje Eh, velice seriózně eh, v boji proti mučení a jakékoliv nedostatky v provádění nařízení Rady 1236 z roku 2005 musí a budou eh, řešeny. A tady apelujeme na mm, výzkumná naci Omega mezinárodní, API projednala v závěry své studie nedávné s řídicím výborem za účastí členských států. Potřebujeme Um, obnovený příslip členských zemí, parlamentu a dalších um, evropských institucí, obnovené odhodlání v působě v této věci. Musíme také pravidelně přeskomávat výsledky, musíme mít jistotu, že máme k dispozici ty nejlepší nástroje, ať už jde o evropský nástroj o demokracii a lidských právech, musíme využívat svoji bilaterální pomoc a také působení na multilaterálních fórech. Možná bychom se mohli podívat i naši celkovou eh, strategii Evropské unie. Já pro lidská práva a já hodlám eh, kroky v této oblasti zahájit v tomto roce. Vážení přátelé, Elena Rosaldová eh, říkala, že je lepší zapálit svíčku, než proklínat temnotu. A to platí i pro naše zahraniční působení je celá řada míst na světě, kde eh, by se situace měla zlepšit. Je, musíme se snažit o lepší propojení a o maximalizaci potenciálu eh, nové struktury nastavené Lisabonskou smlouvou a budu se i nadále spoléhat na vaši podporu, kterou tolik potřebuje. Děkuji. Gracias. Děkuji mnohokrát. Baronko Eštnova a nyní dostanou slovo řečníci ve jméno jednotlivých politických skupin. Jako první za Evropskou lidovou strahu na minutu a půl má slovo pan Tokeš. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Jako stínový zpravodaj za Obrovskou stranu lidovou a jak, také jako koordinátor za naši skupinu pro výbor pro podíl pro lidská práva bych chtěl poděkovat paní Hautale za skvělou práci, kterou odvedla při přípravě této zprávy. Hlasování na podbíl pro lidská práva jež v Dubnu ukázalo, že přesuzujeme velkou podporu ve všech politických skupinách této problematice ochraně lidských práv. To je ve společném zájmu nás všech. Dosáhli jsme dobrého kompromisu, zohlednili jsme různé názory a stanoviska. Evropská unie již má mechanismy a nástroje, jak už jsem eh, řekl také v předchozích rozpravách, měli bychom se postarat o to, abychom dosáhli lepšího provádění stávajících předpisů. Měli bychom vyhodnotit eh, současné politiky a pracovat na efektivnějším způsobu kontroly. Chtěl bych vyzvat členské státy k tomu, aby prokázali více politické vůle a podpořili aktivity obhajců lidských práv, jak se o tom hovoří také v této zprávě. Po schválení Lisabonské smlouvy je důležité také, aby ochrana a bezpečí obhajců lidských práv byly považovány za prioritou Evropské unie ve vztahu ke třetím zemím. A aby toto úsilí bylo propojeno ve všech aktivitách evropské zahraniční politiky, abychom zajistili konsistentní, účinný a důvěryhodný systém podpory obhajců lidských práv. No. Děkuji mnohokrát a nyní ve jménu socialistů má slovo na dvě minuty paní Veronik de Kaiser. <laughs> Děkuji, pane předsedající. Evropská unie vzbuzuje velké naděje eh, ve světě, který nás obklopuje, protože stělesňujeme lidská práva, ale velmi často jsou tyto naděje zklamány, protože vytváříme málo konkrétních výsledků. Víme, že lidské práva nemůžeme prosazovat silou, je to pouze postupně a prostřednictvím konsistentní politiky, kdy můžeme podpořit občanskou společnost a demokratické síly, které postupně vznikají v těchto zemích a tak změnit situaci v oblasti lidských práv, zejména tam, kde eh, jsou skorumpované politické režimy nebo diktatury. Je potřeba eh, mít tomu nástroj, ten nástroj máme, je to skvělý nástroj, můžeme sledovat eh, průběh voleb, ale velmi často, bohužel, jsou eh, volby považ, prohlášeny za mm, podvodné, za nedostatečné, bez toho, aby se to nějak projevilo eh, v reakci Rady Evropské unie, nebo abychom zatím zareagovali konkrétními kroky. Pokud dojde k podvodům, tak v tom povolebním období to velmi často vede k útlaku místního obyvatelstva, protože ale později paradoxně tím eh, legitimujeme eh, skorumpované vlády, což, má, eh, což je nástroj tedy, který má perverzní efekt. A já se vás chci zeptat, paní vysoká představitelko, jestli máte nějakou strategii, jak reagovat a to viditelněji nebo hlasitěji na takové případy. Nechtěla jsem tady eh, uvádět konkrétní příklady, ale víme, že jich je celá řada. Děkuji mnohokrát a nyní za liberály má na minutu slovo pan Kazak. Děkuji, pane předsedající. Vážená paní Eštnová, vážené kolegyně, vážení kolegové, eh, chceme eh, obezit, tedy obchod se zbožím, které spožívá k mučení. Vyvolává to obavy v některých eh, výborech parlamentu, protože já jsem liberál a myslím si, že eh, volný obchod samozřejmě nemůže být stavěn na porušování lidských práv eh, a svobod. V čem ten seznam toho zboží není vyčerpávající, ale aktualizovat jej nestačí. Potřebujeme detailní seznam zboží, na které by se uplatňoval buď zákaz, nebo striktní kontrola. Řada členských zemí nepodává výroční zprávy o provádění nařízení číslo 1236 z roku 2005. Jiné členské země zase eh, neposkytují příslušné informace o uvolených sankcích. V minulosti chyběla politická vůle, ale teď už neexistují žádné omluvy pro nečinnost. Proto apelujeme na komise, aby zveřejnila podrobnou zprávu o obchodu se zbožím, které může být používáno k mučení. Evropský parlament očekává zesílení kontroly nad výrobou takového zboží, což je součástí, nedělnou součástí našich závazků v oblasti prosazování lidských práv. Děkuji mnohokrát a nyní za zelené má na minutu slovo paní Lochpíl. Paní předsedkyně, paní vysoká představitelko, je prohlášenou politikou EU bojovat proti e, těmto nástrojům a hodně se toho dělá také díky směrnici proti mučení a díky zákazu exportu mučících nástrojů. Ale bylo zapotřeba zprávy nevrátní organizace, aby se Evropská unie a Evropský parlament upozornili na to, e, že toto zákaz exportu má své díry, které je třeba ucpat. Jak? Na to najdete celou řadu návrhů v usnesení usnesení, o němž budeme hlasovat zítra. Je však naprosto nepochopitelné, že v usnesení se zříkáme toho, abychom jmenovali jednotlivé státy Evropské unie, které buď ještě nevypracovaly žádnou výroční zprávu, anebo těch, které ještě neprokázaly zákaz vývozu tohoto druhu zbožů. Ve zprávě o lidských právech paní Eštonové se říká, že Eh, se sleduje, jak jednotlivé státy nakládají s ochrannými normami lidských práv. To je správné a myslím si, že my musíme být i důslední a musíme provozovat také konsekventně politiku dodržování lidských práv a prvním cílem politiky nesmí být především nechat zprávu eh, jenom tak vyset ve vzduchu. Děkuji. Děkuji, paní Lochpiller. Paní Kres. Vy jste ukázala modrou kartu, že? Je to tak? Paní Grace, chcete využít tohoto postupu k tomu, abyste paní Lochbíle položila nějaký dotaz? A nebo se to týká Catch the Eye? Je to ten druhý případ, takže za ECR dvě minuty. Pan Tanak. Dějiny nás učí, že země s vysokou úrovní lidských práv jsou také ty, které nejvíc prosperují, které jsou nejvíce mírové. E, a to tady musíme zdůraznit naše úspěchy, ale to musí ještě zvýšit naše úsilí podporovat mír po celém světě, protože máme i některé velmi e, odpuzující případy, eh, například z Iránu, kde homosexuálové a menšiny a dokonce i nezletilí jsou popravováni. Podívejte se na Severní Koreu, kde vidíme, k, jakým, eh, hroz, k jaké hrozné diskriminace dochází a že jsou tam koncentrační tábory, které čekají zejména ty, kdo se eh, odváží pokusit se utéct. A Venezuela, jejíž vůdce Hugo Chávez neustále eh, uzavírá média a perzekuje opozici. A pak je tu Sacharovova cena, kterou jsme udělili ruským obhájcům lidských práv, což zvýrazňuje naše obavy ohledně této země, kde stále ještě existuje beztrestnost a dochází k vraždám žurnalistů. A co přesně se děje na Severním Kavkazu, to samozřejmě ani nevíme. Jistě, lidská práva nemohou být je naším jediným měřítkem vztahu s třetími zeměmi. Třeba Čínská lidová republika se těší strategickému vztahu s Evropskou unii, ačkoliv brutálně pokračuje, potlačuje eh, základní svobody a cenzuruje internet. Nebo Saudská Arábie, kde jsou eh, popravováni, stínáni i alkoholici. Musíme být realističtí ohledně toho, co lze dosáhnout, ale nesmíme přestat snažit se ostatní přesvědčit o smyslu našich demokratických hodnot. A zákaz eh, s těmi nástroji, které mohou být použity při mučení, to je něco, čím můžeme ukázat, že bereme tuto celou záležitost nesmírně vážně. Děkuji panu Tanakovi. A nyní za GNL e na minutu a půl paní Verša. Děkuji za slovo. Zastánci lidských práv jsou uznáváni za to, co dělají. Jsou to ti jediní, kteří velice často za těžkých podmínek bojují v celém světě, tak aby realizovali a aby zastávali všechna práva, která vyplývají všeobecné deklarace lidských práv a všech textů, kterých se to dotýká. Ano, já s tím souhlasím, s touto větou, která je v této zprávě zahrnuta. Ano, pokud je o lidská práva, měli bychom je vnímat tak jako OSN, to znamená, je to univerzální, nedělitelná koncepce. Univerzální práva, to znamená platná všude, nedělitelná, to znamená, že všechna lidská práva musí být zastávána rovným způsobem, nesmí tam dojít nějakému rozporu mezi, mezi občanskými, sociálními, environmentálními, kulturními či politickými právy. Evropská unie realizovala mnoho nástrojů v tomto ohledu a jsem nesmírně ráda, že zpráva zpráva se tím zabývá, hovoří o nových kompetencích Evropského parlamentu v tomto ohledu. Proto bych ráda poděkovala i paní Otele za kvalitu její zprávy a i způsob, jakým s námi spolupracovala. Tato zpráva je kritická, pokud jde o politiku Evropské unie v tomto ohledu. Všichni jsme si vědomí toho, že je zde veliký rozdíl často mezi slovy a činy. Diplomatické, ekonomické um, zájmy často předchází lidským právům a právě zastánci za lidská práva jsou obě obětí tohoto přístupu. Naše politika má často určitou variabilní geometrii. Já jsem ovšem zastáncem lidských práv, proto pro mě je to nepřípustné. Nejde pouze o odsouzení všech porušování těchto práv, ale zároveň je zde několik záležitostí, které bychom měli ještě dále sledovat, postupně formovat, postupně ehm, je vytvářet tak, aby Evropská unie nepřistoupila k žádné instru, instrumentalizaci lidských práv. Samozřejmě, paní Ještěnová nás čeká ještě hodně práce. Debata, která předcházela, nám velice jasně poukázala na to podobně jako mm, debata, ve které budeme, o které budeme, mm, ve které budeme hovořit o Libii jak je nesmírně důležité, abychom opravdu bojovali například i proti určitým nástrojům, která můžeme používat, se můžou používat pro mučení a která jsou vyráběna v některých našich státech. Děkujeme a dalším řečníkem na 1,5 minuty je pan Campbell paní předsedkyně, paní Baronko, já nepochybuji o tom, že všichni, kdo jsme tu, podporujeme lidská práva, která jsou zakotvena také v tradici, anglických tradicích jako Magna Charta 1215, která zakazovala své volné uvěznění. A e, Samozřejmě, že Briti taky sepsali velkou část listiny e, základních svobod OSN, ale nyní často zneužívají um, um, situace různí oportunisté. Máme e, tady například výbor ministrů, kteří prohlásili, že Spojené království musí zvrátit e, svůj e, své pravidla o volení nebo nevol, právu tom, že, že vězni nemají právo volit. Ale i přitom je na nějakém soudu, aby po nás, jako po politicích, žádal, abychom usilovali eh, hlas, ohlasy třeba Jana Huntleyho, pedofil, který zabil několik holčiček v mé volebním okrsku. Máme žádat o jeho svolení? Máme ťukat na celu Rosie West, eh, což byla eh, sériová vražetkyně kdo, koho tak asi budou volit. Možná liberální demokraty. Protože ti podporují tento nesmysl. Ale vážně řečeno, tyto vězeňské populace by mohly někdy zvrátit výsledek hlasování, zvláště na regionální úrovni. Takže ne, neměli by, neměli by mít stejná práva jako pokojní eh, a počestní občané. Tito zločinci se vzdali svého práva účastnit se politického procesu, když připravili jiné lidi o život, o práva a o majetek. A jak je to s právem obětí? A jak je to s lidskou zodpovědností? Já si myslím, že na rozdíl od eura měna lidských práv je znehodnocována. Potřebujeme návrat ke zdravému rozumu. Děkuji. A nyní za nezařazené minutu a půl paní Sinclair. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Tak jak už na to poukazuje i zpravodajka, všechna členská práva musí zajistit respektování lidských práv univerzálním způsobem. Evropská úmluva o lidských právech ovšem hovoří jinak protože hovoří o zvláštních právech pro jedny na úkor jiných. Například Um, pokud jde o umě um, v v West Midland uh, mnoho práv těchto cestovatelů je narušováno, takzvaných travelers. Tito travelers, uh, cestovatelé, mm, mají právo užívat um, v takzvaný Green Belt pozemky, ve kterých můžou rozložit eh, své, eh, své stany a své eh, karavany, aby, aby uchovali tuto svou kulturu. Um, v mé okrsku chtějí lidé především, aby, aby to travelers mm, splňovali určitá konkrétní práva, občas bohužel ale brání těmto Eh, eh, těmto občanům, aby se zde usadili. Jsou to lidé, kteří většinou chrání, se snaží chránit své vlastní svůj vlastní majetek a svá práva. Díky eh, této úmluvě mají eh, tito lidé právo na ochranu. Ano, samozřejmě, že bychom měli chránit ochránce lidských práv v Iránu, v Gaze, na Kypru, ovšem díky eh, této úmluvě například i u nás v Anglii. Možná se to zdá triviální, protože to platí skoro všude ve světě, ovšem tato práva jsou ohrožována. Tato práva, za která jsme bojovali v naší zemi, jsou pro nás stejně vzácná vzácné jako pro ostatní lidi ve světě. Děkujeme. Bohužel tlumočníci nám oznámili, že paní Sinclairová mluvila velice rychle. Mm, ovšem nám se nezdálo, že byste hovořila rychleji, než tomu je obvyklé, ovšem chtěl jsem na to upozornit, je velice důležité, abychom nehovořili nějak neúměrně rychle, abychom se spíše snažili udržet rozumné tempo projevu. A nyní za politické skupiny, ty už jsme si vyslechli, proto nyní za 1,5 minuty pan Křep. Děkuji. Evropský parlament a jeho jednotliví poslanci věnují velkou pozornost lidským právům. Je to velice důležitá složka mezinárodní politiky, zejména nyní, kdy jsme získali nové pravomoci skrze Lisabonskou smlouvu. A ta zpráva, která se nám tu předkládá, je významný dokument. Nemůžeme samozřejmě e, zmínit vše důležité, co v té zprávě je, ale chtěl bych v první řadě vyjádřit spokojenost nad tím, že vedeme tento dialog o lidských právech. Nevždy to bývá úspěšné, pokud jde zejména o některé naše sousední a partnerské země. A teď se obracím na vás, paní Ešnová a na pana komisaře Fileho. Musíme vytvořit co nejvíc pobídek a nástrojů na podporu lidských práv. Souhlasím i s tím, že tak, jak paní baronka Eštnová řekla, měli bychom být soudržní v našem poselství a jakékoliv porušení lidských práv by se mělo setkat s naší reakcí politickou a ekonomickou. A mm, já chci také vyjádřit naději, že Sacharovova cena udělená Evropským parlamentem povede k podpoře všech dalších institucí, Evropské unie, abychom lépe využili sítě laureátů této země. Měli jsme nedávno summit Eurosko, Zároveň demonstrující v Sankt Petersburgu a v Moskvě demonstrovali proti porušování jejich práva schromažďování. A my jsme na to nereagovali. A jedna z osob, která se na nás obrátila o podporu, byla právě eh, laureátem této Sacharovovy ceny. A v kontextu východního partnerství eh, je jasné, že musíme to, to, tohoto využít, musíme využít Sacharovovy ceny a všech nástrojů, které máme k dispozici lépe. Děkuji. Rád bych apeloval na vás, na všechny. A prosím vás, dodržujte stanovenou řečnickou dobu. Já vás opravdu nerad přerušuji, ale pokud nebudeme dodržovat pravidla a řečnickou dobu, tak to bude tak, jak včera. Totiž, že budeme zasedat ještě dlouho po půlnoci. Tedy ještě jednou prosím o to, abyste se vyjadřovali stručně, protože jinak vás budu muset přerušit. Nyní na dvě minuty kolega Vittorio Prody. Prosím. Děkuji, paní místopředsedkyně Eštnová. Obhájci lidských práv hrají významnou úlohu na celém světě a často ohrožují svůj vlastní život. Zohlednění lidských práv je jednou ze základních hodnot Evropské unie od jak živa. To je základem evropského projektu a proto je důležité neustále dbát o to, aby tato práva byla zohledňována. Z tohoto pohledu je, je důležité poukázat na práci parlamentu v této oblasti. Chtěl bych poděkovat eh, paní Hautale a tak mezi jinými eh, právě frakce socialistů a demokratů přispěla významným příspěvkem eh, k tomuto. My musíme hledět opravdu zohledňovat celý komplexní fenomén lidských práv. A to velice obšírným a širokým způsobem. Jsem přesvědčen o tom, že základní lidská práva obsahují i právo na přístup k přírodním zdrojům, respektive měly by ho obsahovat. Jsou to zdroje jako potraviny, voda a přístup k informacím, ke vzděláváním pro všechny a to spravedlivým způsobem. Po vstupu v platnost Lisamonské smlouvy je třeba ještě jednou zdůraznit, jak důležitá je diplomatická služba a jakým způsobem by se mohla zasadit o dodržování lidských práv. Dnes dopoledne jsme již hovořili o vztazích k Ruské federaci. Zde existují výzvy, které jsou někdy podčinovány, ale kterým musíme takticky čelit. A Evropská unie zde musí i nadále eh, přejímat úlohu celosvětového protagonisty. Děkuji. Děkujeme. Paní Ojudland na jednu minutu. Děkuji, vážený pane předsedo. Ráda bych rovněž poděkovala Lady Ashtonové, která vždycky bojovala za lidská práva a i ve svém úvodním post- úvodním proslovu zaujala velice jasný postoj. Ve zprávě paní Hautali se poukazuje především kromě jiných věcí na jednu důležitou záležitost lidská práva a doložky o lidských právech v mezinárodních dohodách by měly vyžadovat um, plnění těchto lidských práv jakožto podmínku této dohody. Pokud nechceme, aby to byla pouze retorika, tak bychom měli posílit koherenci našich politik a požádat i členské státy o koordinovanější přístup, pokud je o třetí země. Máme zde ekonomické, obchodní, pákové mechanismy, které bychom mohli využít i v při zlepšování situace v oblasti lidských práv ve světě neharmonizované politiky v těchto zemích, které nerespektují, s těmito zeměmi, které nerespektují lidská práva jenom proto, že bychom chtěli sledovat, řekněme, nějaké bilaterální vztahy bez ohledu na eh, plnění lidských práv podkopávají naše společné úsilí národní nebo ekonomické zájmy, nesmí nikdy být důležitější než hodnoty, které představuje celá Evropská unie. Proto chc, mm, žádám, aby vysoká představitelka oznámila Evropskému parlamentu všechny, všechna opatření, která by měla zlepšit koherenci. Děkujeme a nyní má slovo pan Čarnecký. Pane předsedo, Pane předsedo, paní Varonko Ašnová. Ano, srozumitelné inteligentní poselství, ale nesmíme mít dvojí metr. Je trochu znepokojující, že my jakožto Evropská unie, ne Evropský parlament, ale Rada a komise velmi často uplatňují jiné měřítko na stejný problém, když dochází k porušení těch lidských práv v zemích, které mají menší význam z hlediska obchodního a ekonomického, z hlediska, z hlediska tedy větších členských států, tak pak lidská práva v těchto zemích jsou skutečně prioritou. Ale pokud dojde v tomuto v porušení v zemí, která jsou zajímavější z eh, hlediska, řekněme, velkého eh, podnikání, průmyslu, obchodu, pak eh, a kdy mají v nich velké členské státy větší zájmy, tak pak už nehovoříme tak hlasitě. To jsou dvojí standardy, dvojí metry, musíme se tomu vyhnout. Děkuji, pane Čanecký. A nyní paní Andrikiene. Děkuji. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Nejprve bych ráda zdůraznila to, že zpráva o lidských právech a demokracii ve světě je nesmírně důležitá. Čekali jsme na ní dlouho, pokrývá nejdůležitější záležitosti v oblasti lidských práv. Ovšem základní problémy zde ještě přetrvávají. Zpráva pouze popisuje různé akce na straně EU, ovšem Evropský parlament několikrát zdůraznil doporučení radě, pro vytvoření určitých indikátorů nebo jasných benchmarků nebo nějakých výkonnostních ukazatelů, o kterých hovořila i vysoká představitelka, tak abychom mohli měřit plnění těchto lidských práv. Dále jde o informace, náš přístup k relevantním dokumentům rady či komise. Tento přístup byl omezen do posuda, i když jsme předložili několik doporučení v tomto ohledu, situace se nezlepšila dovolte jako příklad uvést dialog o lidských právech, který probíhá pod dohledem úřadu jednotlivých členských států. Rada eh, měla takový mm, kulatý stůl s Ruskem nedávno. My jsme si vědomí situace v lidských právech v Rusku mm, bezpráví nebo pro následování Eh, novinářů, dále je to situace na Severním Kavkaze a tak dále. To my všechno víme. Ovšem rádi bychom se dozvěděli něco i o reakci Rusku, kteří zastupovali tento dialog a zda dojde k nějakým konkrétním krokům na ruské straně. Já vím, že mi vypršel čas, pane předsedo, ovšem já, ano, Vím, že lidská práva spadají pod společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, ovšem tyto záležitosti by neměly být přijímány jaksi v tajnosti. Děkujeme a nyní na dvě minuty pan Howet. Děkuji. Takže nejprve chci, paní Hautele poděkovat za tuto zprávu i a chci přivítat i další práci, která pomohla, která byla vykonána v tomto parlamentu, tak abychom tím zdůraznili naše povinnosti eh, na v poli lidských práv. Eh, to, co se tam píše o dialogu, je důležité, ale dialog, stejně jako tato zpráva, nemohou být cílem samým o sobě. A proto chci eh, ocenit setkání paní Eštnové a dialog, který s námi vede, tak aby došlo k zintegrování lidských práv i do aktivit eh, té zahraniční služby. A eh, uvědomme si, že tady diskutujeme o myšlenkách jako eh, horizontál, abychom na úrovni generálního tajemníka bychom měli vlastně určité kanceláře politická práva v rámci každé delegace, kterou máme všude po světě. A něco z toho může být v rámci deklarace, rozhodnutí. Taky. Eh, A někdy to může být samozřejmě lehčí, ale nechci, abychom přispívali k žádnému spoždění, ale eh, bylo by špatné, kdybychom ukončili fungování pod, výboru a pak ho museli znovu ob, obnovovat. Takže pokud eh, eh, se vysoká zástupkyně cítí tento závazek hájit lidská práva, tak je to dobré, ale Eh, tento parlament chce s ní spolupracovat na tom, aby lidská práva byla skutečně tou stříbrnou nití, která bude probíhat celou tou službou, aby se eh, neztratila, nezašmodrchala. Děkuji. Děkuji, ani na dvě minuty, paní Šáke. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážená vysoká představitelko. Ráda bych poděkovala kolegům, kteří pracovali na této zprávě. Úžasná spolupráce to byla. Je to opravdu na nejvyšší čas, abychom převzali zodpovědnost za lidská práva ve světě. My, jakožto členové, poslanci Evropského parlamentu, všech politických stran jsme přišli s písemnou deklarací v zájmu našich, našeho lidu, abychom podpořili iránský lid. Potkali jsme Ančin Džana, eh, vedoucího představitele pro boj za lidská práva, za ukončení eh, zabíjení eh, nebo popravy mladých lidí. Toto jsou opravdu brutální praktiky, které musíme zabránit. Diplomatická služba povede k efektivnější, koordinovanější politice v této oblasti. Lidská práva si vyžaduje neustálou pozornost a integraci kom- komplexním způsobem. Máme zde samozřejmě mm, horizontální záležitosti, geografické záležitosti, práva žen, svobodu vyjadřování. I tato práva jsou pošlapavána. Iránský režim je příkladem porušování všech těchto práv. Irán, mm, o Iránu se neustále hovoří ovšem většinou s ohledem na nukleární záležitosti, i když to je samozřejmě obrovsky důležitá záležitost, nesmíme zapomínat na lidská práva. OSN eh, i eh, Evropská unie přichází se sankcemi sankcemi. Ovšem, nejsem optimistou, pokud jde o konkrétní výsledky těchto sankcí. Musíme bojovat za práva místního lidu, to je mm, za jejich autonomní práva, musíme požadovat reformy, mm, opozice zdá se mm, je schopná pohnout tímto režimem mnohem rychleji než mezinárodní sankce, to je jasné před Mm, rokem došlo k, k mm, prezidentským volbám v Iránu, které znamenaly další represi místního lidu, došlo k, došlo k redukci jejich práv i těch minimálních, které měli. Mnoho lidí muselo opustit tuto zemi. Myslím si, že pokud by mohli být přijati jakožto disidenti zde v Evropě, mohli by být považováni za eh, opravdu kvalitní příspěvek k rozvoji našich politik v tomto ohledu proto bych ráda požádala. Ano, čas vám vypršel, děkuji. A nyní pan Migalsk, Migalský na jednu minutu. Pane předsedo, dámy a pánové, jsem nesmírně potěšen tím, že s námi Branka Šnová zůstala. Beru to jako její výraz zájmu o problematiku lidských práv pokud jde o geopolitické, sociální a jiné otázky, tak máme mezi sebou rozdíly, ale pokud jde o lidská práva, měli bychom hovořit společným hlasem, navzdory tomu, že pocházíme z různých zemí a z různých stran. Toto je něco, co by nás mělo sjednocovat. Všem je trošku bizarní, že nejsme schopni dokonce ochránit ani ty, jimž udělíme ceny. Laureát Sacharovy ceny. Aleksandr Vininkěvič je nyní eh, na něj útočeno, je perzekovan ve vlastní zemi a e, lonští laureáti pan Orlov a paní Alexejeva, i na ty jsou vedeny útoky orgány jejich vlastní země. Takže já vás chci vyzvat, abyste rozšířila ochranu všech obhájců lidských práv, zvláště těch, jim jsme udělali ceny. Děkuji. A Nyní pan Kačmárek. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, Lady Aštonová, dámy a pánové. Často voláme po ochraně lidských práv, protože to jsou práva, která jsou nescizitelná. To znamená, že musíme neustále podporovat eh, lidská práva všude ve světě. Při podpoře lidských práv ovšem nesmíme zapomínat na, naše, na naši odpovědnost vůči zastáncům lidských práv v zemích, ve kterých dochází k porušování lidských práv. Velice často jsou to lidé, na které je útočeno, zatímco vykonávají své povinnosti, jsou vražděni, je jim hrozen, no, no, vyhrožováno smrtí, jsou unášeni, ne, ne, unášeni nebo mučeni. Je naší odpovědnosti poskytnout pomoc všem těmto lidem, kteří riskují svůj život, své zdraví při ochraně všech těchto hodnot, které nám leží na srdci. Nemůžeme připustit, aby ti to lidé zůstali zapomenuti. Musíme mm, jim poskytnout nejenom symbolická gesta, ale i konkrétní politické a diplomatické kroky. To je skutečně naléhavé, protože obhájci lidských práv jsou zabíjeni. Zítra budeme hovořit právě o takovém aktivistovi z Konga, který zemřel 2 šestý, čili opravdu jsou to věci, které se dějou nyní, když o tom hovoříme. Děkujeme, pane Kačmarku. A nyní paní Munier Tekvita, 1,5 minuty. Gracias, presidente. Děkuji. Chtěla bych říci, že že bychom měli tuto příležitost využít, když tedy hovoříme o obchodování se zbožním používání při, používání při, muže, při mučení, abychom celkově zlepšili situaci. Existuje sedm členských států, které eh, odpovídají požadavkům v souvislosti s tímto obchodováním a zbytek zemí by si měl z těchto zemí vzít příklad a postupovat transparentně. A co se týče těch produktů, toho zboží, se kterým by se nemělo obchodovat, které máme v příloze dvě, tak zde je třeba zajistit to, jak to řeklo španělské předsednictví koncem měsíce, Zajistit tedy to, aby takovéto zboží bylo, se dostalo eh, na tu přílohu, aby ta příloha se tedy rozšířila. Je třeba tam mít zboží, které má podobné účinky jako již to zboží, které tam je. Eh, Evropská unie by měla vyslat jasný signál a zboží, které může mít dvojí způsob užití, nesmí být povoleno tedy k obchodování. Děkuji a nyní na jednu minutu pan Vojčechovský. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych se zamyslet nad tímto nařízením o e, zboží, které může být zneužito k mučení. My vidíme mučicí nástroje v muzeích, ale to nepatří jen do muzeí, protože k eh, mučení stále dochází na mnoha místech světa. Vyskytuje, vyskytují se i incidenty v zemích Evropské unie, takže pokud jde o zákaz artiklu tohoto druhu, tak eh, je to naprosto relevantní. Měli bychom eh, zakazovat mučení v jakékoliv podobě. To znamená, že jakékoliv produkty, které mohou být tímto způsobem zneužity, by měly být zakázány. Není možné žádným způsobem zdůvodnit eh, mučení, obhájit ho, protože pochopitelně, že člověk se pod vlivem mučení přizná k čemukoliv a skuteční viníci pak zůstanou na svobodě. Takže já se dovolávám toho, aby bylo, byl tento zákaz dodržován. Děkuji vám. A nyní paní Gal, půl minuty. Děkuji, Pane předsedající, paní místo předsedkyně, musíme opravdu věnovat velkou pozornost aktivistům bojujícím za lidská práva, opravdu uznat jejich snahy, vyslovit jim uznání a ne pouze v případě, když je již příliš pozdě. Já si myslím, že je důležité, že parlament se k tomuto vyjádřil a gratuluji paní zpravodajce k její zprávě z vlastní podnětu. Provedla dobrou práci, v její zprávě je přesně detailně uvedeno, co je třeba udělat. Proto chci poukázat pouze na to, že my v Evropské unii se musíme ze všech sil zasazovat o to, abychom pomáhali efektivně a co nejrychleji těmto lidem, obhájcům lidských práv. To je velice důležitá právě tato efektivnost a ta rychlost naší pomoci. Protože často dochází k tomu, že obhájci lidských práv opravdu dávají v sázku svůj život. Podpora práce bojovníků za lidská zpráva je pouze jeden aspekt tematiky lidských práv a je to velice důležitý aspekt. A i proto potřebujeme dobrou, dobře strukturovanou evropskou diplomatickou službu, ve které bude mít problematika lidských práv své místo. Bylo to zde již podotknuto. A nyní musí jednat Komise musí zahájit realizaci praktických kroků. Děkuji. A nyní na jednu minutu pan Zemke. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Rád bych poděkoval za příležitost vystoupit. Když hovoříme o lidských právech, využíváme mnoho vznešených slov. Ovšem, často zatím konkrétní kroky pokulhávají, proto bych rád podpořil v tomto ohledu tuto zprávu i předřečníky. Rád bych obrátil pozornost na tu skutečnost, že Evropská unie by skutečně měla přistoupit k pragmatickějším krokům v tomto ohledu. Měli bychom podporovat obránce lidských práv účinnějším způsobem, protože jsou to odvážní lidé a na nás leží určitá odpovědnost vůči těmto odvážným lidem. Mám dva dotazy na baronku Aštonovou. První. Evropská unie připravuje v současné době jakýsi kodex, vízový kodex společenství. Proto bych se rád zeptal, zda tento kodex bude nějakým způsobem regulovat i záležitosti a upravovat um, vízová um, poskytování víz ochráncům lidských práv v případě, že jejich život je ohrožen. Druhá otázka jde o zastoupení Evropské unie. Rád bych se zeptal, zda už tam máte takzvané liaison offices um, k dispozici. Děkujeme. Děkujeme a dalším řečníkem je pan Protasivič, jeden na půl minuty. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Paní Eštová, dámy a pánové. Zkrátka mi dovolte poděkovat paní zpravodajce za její práci a potěšilo mě to, co řekla Branka Eštnová. To jest, že Lidská práva a jejich ochrana jsou naší prioritou. Znepokojuje mě však eh, náš pasivní postoj, zejména tam, kde, eh, když dochází, pokud jde o porušování lidských práv v Rusku a Bělorusku. Přitom stále ještě tam platí trest smrti, lidé pak stráví roky ve vězení a když jste členem nevládní organizace, tak jste persekuováni. A k tomu dochází i navzdory oficiálnímu dialogu, který vedeme s Běloruskem. Takže, jak vidno, dá se ještě mnoho udělat ke zlepšení této situace a e, musíme být rychlí a efektivní i komise musí být, když členský členské státy nejsou schopny sami nic dělat. Mně se zdálo, že španělské předsednictví bylo v tomto směru trošku pasivní. Doufám, že zítra budeme více moci prodiskutovat situaci v Rusku. Nemůžeme o těchto věcech vést jenom prázdné řeči, musíme skutečně něco dělat. Děkuji, ale opravdu došlo k překročení. A toto byl poslední řečník samotné rozpravy. A nyní přecházíme do fáze Catch the Eye. Takže, kolegyně, kolegové, máme tady problém, který se stále zvětšuje. A to, že víceméně se tady 15 eh, lidí, kteří se přihlásili, 5 lidí se tady hlásí. Já se budu snažit být flexibilní, ale není možné, abyste se dostali všichni ke slovu není možné, abyste hovořili, i když jste tady nebyli celou, po celou diskuzi, když si teď někdo přijde, sotva začne každý a pak požádá o slovo, to nejde. To nepřichází v úvahu, takže slovo nedostanou tito kolegové, ale vše, co mohu dnes v této situaci udělat, je dát slovo těm pěti zástupcům politických skupin. A začneme pane Valencou. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, dámy a pánové. Rád bych poděkoval zpravodajce za tuto opravdu vyčerpávající zprávu. Souhlasím s tím, že postoj Evropské unie jakožto ochránce zastánců lidských práv je propojen i s naším principem, základním principem lidských práv a základních svobod. Proto podporuji tuto zprávu, která trvá na tom, abychom vytvořili jakousi pozici tzv. liaison office, styčných důstojníků v našich zastoupeních ve světě. Hodnocení lidských práv, ochrana lidských práv je nesmírně důležitá i v těch zemích, které mají úzké obchodní styky s našimi, s našimi zeměmi. Měli bychom samozřejmě zvažovat i možnost sankcí vůči zemím, která tato práva porušuje. Děkujeme, milí kolego, a nyní zdravím paní V ochraně lidských práv... Takže pokud jde o ochranu lidskou, lidských práv, které jsou nedílnou součástí demokracie, tak Evropská unie je nepochybně globálním lídrem. Ale vyplývá z toho mnoho závazků a povinností, jež máme vůči světu. Zastánce lidských práv trpí pronásledováním, týráním, často i fyzickým násilím. A proto jsem ráda, že byla tato zpráva paní Hautala předložena. Tak jak je. Po přijetí Lisabonské smlouvy bychom měli sehrát klíčovou roli v této oblasti, a to zejména skrze zastupitelství Evropské unie v třetích zemích, což se nám až tak nedařilo a proto bychom měli eh, s novými kompetencemi využít všechny příležitosti k monitorování situace lidských práv a k podpoře jejich zastánců. V každé ze zemí, kde má komise zastoupení, by měly být delegováni kvalifikovaní politický představitelé, jejichž politickou agendou by byla právě lidská práva a demokracie. Ještě jednou děkuji paní zpravodajce více. Děkuji, paní Beněle. A nyní má slovo pan Gerenc. Vážený pane předsedo, pokud chceme, aby nás slyšeli i mimo Evropské unie v oblasti ochrany lidských práv, měli bychom nejdříve si zamést před vlastním Prahem. Evropská unie se rozhodla přistoupit k umluvě um, pro lidská práva jakožto, jakožto celek. Ano, to si myslím, že je velice symbolické, důležité, to znamená, že chceme respektovat všechny závazky, které se dotýkají této oblasti. Já si myslím teda z tohoto hlediska, že 27. by se měla opravdu snažit o respektování všech eh, závazků Evropského eh, soudního dvora. Proto se ptám, zda vysoká představitelka opravdu se bude zasazovat o to, aby všichni respektovali všechny rozsudky i e, Soudního dvora pro lidská práva. To si myslím, že by rovněž mohlo ukončit takové zvláštní chování, pokud jde i o zbytek světa, ve kterém dochází k ignorování našich ignorování e, jednotlivých závazků v této oblasti, to znamená nejenom členských států. Děkujeme a dalším řečníkem je paní Kresová. Nejprve bych ráda poděkovala zpravodajce za úžasnou zprávu. Zdůrazňuje zde například nástroje, které má Evropská unie pro boj za ochranu lidských práv. Jedna záležitost je zásadní a to je eh, doložka o lidských právech v jednotlivých obchodních dohodách. Rád bych, rád bych zdůraznila 28. červen, když budeme si připomínat Um, eh, připomínat kudeta eh, v Hondurasu, který znamená opravdu utrpení lidu v Hondurasu, protože po po posledních volbách eh, neustále dochází k násilí proti ženám, obráncům lidských práv, novinářům, z nich někteří byli i zabiti, i přes různé mezinárodní protesty. Ehm, bohužel dochází k tomu, že pokračují obchodní vztahy s touto zemí. Měli bychom využít všechny nástroje, které v Evropské unii máme v tomto ohledu. Děkujeme. Děkuji. A nyní pan Button. Děkuji, pane předsedo. A dobré odpoledne nebo dobrý večer, baronko Aštnova. Dochází ke zneužívání lidských práv v Evropské unii. Doufám, že s tím něco budeme schopni udělat, protože je to dosti specifické. Chci obrátit vaši pozornost na podmínky v řeckém uh, eh, vězení Koridelius. Je to jediné vězení eh, v Řecku, kde jsou eh, drženi cizinci a lidé, kteří jsou vydáni do Řecka, se ocitnou v tomto vězení Koridalios. Andrew Sinew stávil 11 měsíců v Koridalios, když čekal na soud. Nyní byl propuštěn na kauci, ale šest dalších občanů, které znám, eh, jim hrozí vydání a tím pádem uvěznění v této věznici. Možná víte, že Koridalios je všeobecně obvinován organizacemi jako Amnesty International, Fair Trials Abroad, jako vězení, které má jedno z nejhorších podmínek celého světa. Je to v rozporu s článkem 3 Evropské umluvy o lidských právech. Souhlasíte se mnou? Děkuji. Děkuji, to, toto je konec příspěvku. A nyní Já se omlouvám, že nemůžeme dát slovo všem a nyní má baronka Eštnová příležitost reagovat na to, co až dosud zaznělo. Děkuji vám. A pokud jde o ty poslance a poslanky, kteří neměli příležitost se vyslovit, tak pochopitelně já budu ráda, když eh, mě kontaktujete a já vám dám odpověď. Pokud jinak jde k tomu, co bylo řečeno, tak já skutečně vítám možnost vést tuto diskuzi. Někdy důležité složky naší práce jsou um, upozaděny tím, co je naléhavé, naléhavější, ale je důležité, abychom učinili zadost všem hodnotám, které jsou obsaženy v Lisabonské smlouvě. Demokracie, uh, respektování lidských práv a právního řádu a včetně práv osob, které patří k menšinám. To je něco, co je eh, co by mělo být určitým sloganem právě služby pro vnější činnost i Evropské unie a členských států. Řada lidí zmínila zastánce lidských práv a potřebu pokračovat v dialogu s nimi. Já jsem již říkala, že my se snažíme setkávat se zastánci lidských práv všude ve světě, všude, kde se nacházejí. A e, setkávám se s nimi i v Bruselu. Nedávno tam byla jedna žena z Afganistánu, která hovořila o e, své činnosti. Je to integrální část toho, jak by měla tato služba fungovat. Vím, že paní de Kaiser tady teď s námi nemůže být, ale pokud jde o pozorování voleb, ano, musíme mít ucelenější strategii, jak pokud jde o přípravu volebních misí, tak i lepší monitorování eh, těch té doby po volbách a eh, co se týče, to se to navazuje na volby v Sudánu, samozřejmě, že eh, toto by, v tomto by se mohla podílet i služba pro vnější činnost. Lidská práva musí být opravdu tou nití, která nás zváže ve všech vztazích, které máme a tyto hodnoty musí být uplatňovány ve vztahu k lidem bez ohledu na to, kde jsou. Ale musíme mít jasno v tom, co tyto hodnoty znamenají, jak bychom měli přistupovat k implementaci. Není to o žádných speciálních mimořádných právech, ale o tom, aby lidé mohli požívat těch práv, které jim náleží a ctění poslanci a poslankyně, kteří tak jako já pracovali s postiženými osobami, tak víte, že eh, tady jsou potřeba pozitivní změny, což je eh, někdy případ i v jiných částech světa, v jiných komunitách, ale musíme být konzistentní i my sami. A pokud jde o prohlášení o politické zodpovědnosti, což bude jeden z těch prvků v dalšího postupu, tak eh, předpokládám posílenou výměnu informací a přístupu k dokumentům, což by mělo přispět a vyvstříc některým poslancům. A pokud je o struktury, ano, jistě struktury jsou důležité, ale struktury nám nemohou bránit efektivně řešit otázky lidských práv. My musíme zajistit, aby toto bylo součástí veškeré práce všech delegací a vlastně toho, co by měli dělat úplně všichni. Není to žádná červená niť, kterou můžeme dát do, smotat do nějaké krabičky a dát ji do rohu. Často to, se toho organizace dopouští, ale to nepřipustím, pokud jde o vnější službu. A já se postarám za to, aby, aby tomu tak nebylo. A pokud jde o vízový kodex, tak ano, komise skutečně předložila návrh, který o toto usiluje. Ale nesetkalo se to s tak příznivou reakcí členských států, ale jakékoliv lobování u členských států bude ze strany parlamentu bude vítáno. Ale je potřeba, aby s tím nejdřív vyslovili souhlas všechny členské státy. Já doufám, že to vezmete jako určitou nabídku, jako určitou výzvu. A pokud je o umluvu o lidských právech, ano, jistě, máme cíl v Lisabonské smlouvě a máme teď mandát pracovat tomu, abychom to dotáhli, ale bude to činěno paralelně s členstvím jednotlivých členských států z hlediska závazku. A já chci na závěr ještě poděkovat, pane předsedo, za tuto rozpravu, vzala jsem na vědomí důležité připomínky, které povedou mé kroky v budoucnu. A děkuji také Výboru pro lidská práva za práci, kterou odvedli. Děkujeme, vážná paní Eštonová, tím končíme tuto rozpravu a nyní má na závěr slovo paní Hautalová jakožto zpravodajka. Vážené pane předsedo, vážená paní Eštonová, milí kolegové, kolegyně, ráda bych poděkovala všem za tuto nesmírně zajímavou výměnu názoru, která rovněž představuje velice dobrý základ pro spolupráci mezi vysokou představitelkou a našimi aktivitami v oblasti ochrany lidských práv zde ve Evropském parlamentu. Zaznělo zde mnoho důležitých bodů, Osobně si myslím, že pokud chceme být důvěryhodní, musíme využívat um, stejné, stejná měřítka pro hodnocení podobných situací ve světě. Samozřejmě, že nesmíme zapomínat na to, že jsou zde určité niance či rozdíly. Ovšem i přesto nesmíme dovolit to, aby lidská práva v jedné zemi, abychom k ním přistupovali jiným způsobem než v jiných, ve které na to budeme zapomínat. Ano, pokud chceme, aby náš hlas zazněl ve světě, tak bychom měli být schopni zamezit před vlastním Prahem. Proto víme, že i v Evropské unii jsou opravdu šílené podmínky ve některých věznicích nebo například ty nástroje, které se mohou používat k mučení. I to dokazuje na to, že nás čeká ještě hodně práce. Rovněž věřím, že do budoucna bychom měli být dostatečně odvážní a podívat se i na možnost zapojení příspěvků některých eh, členských států právě do těch tajných eh, věznic CIA v boji proti terorismu, které byly na území Evropy. Vím, že je to velice citlivé téma, ovšem neměli bychom na to zapomínat, měli bychom to odvážně řešit. Pan Gerins, to je úžasná myšlenka. Zatím co teda, teda u toho přistoupení k Evropské úmluvě o lidských právech, mm, by mělo znamenat to, že, členské, že 27 členských států by se mělo zamázat i k mm, uznávání rozsudků soudu pro lidská práva. To si myslím, že je nejmenší, co bychom mohli udělat jakožto pozitivní příspěvek celé problematice poslední záležitost, Evropský parlament nabil nových pravomocí. Měli bychom s nimi nakládat rozumně, podporovat lidská práva a obchodní politiky. To je rovně záležitost, ve které bychom se měli těmito záležitostmi eh, zabývat. Ráda bych poděkovala i panovi Morejerovi za jeho příspěvek. Děkujeme, děkujeme, říká pan předseda. Myslím si, že potlest kolegů ukazuje, že vaše práce je zde ceněná.